Jde o výroční zprávy o subsidiaritě a proporcionalitě za roky 2012 a 2013. Tak já teď prosím eh, pana Karima, aby si vzal slovo na čtyři minuty. pane předsedo, paní komisařko, vážení kolegové, dobré odpoledne. Jistý kolega s dobrým smyslem pro humor mi dnes řekl, já se tak těším na, na výroční návrh reformy eh, subsidiarity, proporcionality a lepšího zákonodárství. Já jsem se na něj usmál a je pro mě opravdu ctí, že už mnoho let eh, mohu sehrávat svou roli eh, při utváření způsobu, jakým provádíme naš naši, eh, jakým tvoříme naši legislativu. Já to samozřejmě nezvládám sám a musím poděkovat všem stínovým zpravodajům, kteří mi pomáhají už mnoho let. Tady, tady už Zvěvka, Mary Delvmo, paní Kaufmann, pan Marino Epinto a samozřejmě kolegům, jako je Angelika eh, Niebler, eh, která právě přichází za tím, co k vám hovořím. Kolegové, toto je klíčový bod pro Evropskou unii a také pro mou zemi, Spojené království. Já pevně věřím, že Británie a Evropská unie jsou silnější společně a doufám, že prostřednictvím našich návrhů můžeme spečetit vztah mezi tímto parlamentem a našimi národními parlamenty. Britský přínos Evropské unii je podle mého názoru ku prospěchu celé Evropě. Eh, možná, že toto je ale jedna z posledních příležitostí, kdy já jako europoslanec mám možnost předkládat takovéto návrhy, protože, jak víte, chystá se referendum ve Velké Británii a eh, to, eh, je, to zatím vypadá velmi těsně v této chvíli. Jaké obavy mají naši voliči, naši občané ohledně tohoto tématu? Možná, že neznají všechny detaily a všechny termíny a pojmy, které používá děláme. Ale často nám říkají, že Evropská unie je příliš vzdálená, že toho dělá příliš mnoho a to, co dělá, se vztahuje na příliš mnoho lidí na zbytečně mnoho lidí. A my, e, jakožto parlament, musíme e, reagovat na tyto obavy. Je to důležité pro naši demokratickou zodpovědnost. A zejména pokud tyto reformy budou odmítnuty, bude to hrát do karet těm, e, kteří chtějí rozbít Evropskou unii a oslabit všechny naše občany. To nesmíme dopustit. A právě v tomto duchu naši lídři dospěli k dohodě, a předložili ji nám ke zvážení eh, v souladu s našimi postupy. Je zákonodárství Evropské unie příliš vzdálené? Role národních parlamentů a jejich odpovědnosti a práva eh, je, je mnohem důležitější. Musíme ji mnohem více zohledňovat v evropském rozhodovacím procesu. Pouze tak můžeme posílit je a tím potažmo i nás. Eh, musím se přiznat, že i má dolní sněmovna a její výbor pro evropské záležitosti není nejlepším příkladem toho, jak je třeba přeskoumávat evropskou legislativu. Eh, to rozhodně rozhodně ho nedoporučuji jako příklad. E, dělá Evropská unie příliš mnoho? Potřebujeme Evropskou unii mít pouze tam, kde je nutná to je subsidiarita. Odůvodněná stanoviska národních parlamentů, těch stále přibývá, ale ne všechny parlamenty je používají. A právě tak Impact Assessment Board eh, nemá tolik, se tolik nezabývá posouzeními dopadu. Eh, já vyzývám po větší účasti národních parlamentů v přípravě eh, evropské legislativy, jako jsou zelené knihy nebo bílé knihy. Mohly by k tomu patřit i každoroční debaty v národních parlamentech parlamentech se zástupci Evropské komise. Procedura žlutých karet podle, smluv, podle evropských smluv by měla být jasně implementována, implementovatelná, protože jsou případy, kde byly hlášeny určité potíže. A pokud jde o osmitýdenní lhůtu na konzultace s národními parlamenty v rámci eh, kontroly subsidiarity, to by mělo být posíleno. Já mám několik návrhů, eh, ale chtěl bych si je šetřit až na konec této debaty. Teď o nich nemohu nechci hovořit. Chtěl bych ale říct si, kolegové, nemáme se čeho bát, když říkáme, že chceme posílit nás a národní parlamenty, abychom pracovali mnohem eh, těsněji aby, a, a to proto, abychom vytvářeli legislativu, která by byla vnímána občany jako relevantní a správná. Děkuji vám. for oh, his excellent Děkuji mnohokrát za vynikající zprávu ke zprávě Komise za roky 2012 a 2013 o subsidiaritě a proporcionalitě. Pro komisi je subsidiarita a proporcionalita eh, v jádru evropského demokratického procesu, je klíčem k splnění cíle eh, jednat eh, s velkým důrazem ve velkých věcech a méně zasahovat do věcí méně zásadních. V tomto eh, kontextu chceme více spolupracovat s národními parlamentami, s dalšími institucemi EU, abychom posílili společné porozumění a zajistili, aby všechny eh, eh, návrhy také odpovídaly této zásadě. Národní parlamenty Eh, v této souvislosti eh, také zpráva eh, apeluje na komisi, aby posílila diskuse s národními parlamenty každoročně Junkerova komise by tomto smyslu chtěla vytvořit nové partnerství s národními parlamenty, především tím, že se zvýší frekvence návštěv komisařů do národních parlamentů. Od listopadu 2014 komisaři navštívili eh, v tomto smyslu národní parlamenty 270krát. Frekvence těchto návštěv roste, vysvětlujeme Eh, to, čemu se věnujeme a nasloucháme obavám a názorům představitelů národních parlamentů. Zpráva také doporučuje úpravu hodnocení dopadů. V květnu 2015 komise přijala balíček lepší regulace. Tento nový rámec zahrnuje řadu opatření, eh, a zaměřených na to, aby komise jednala na základě důkazu a byla transparentnější hodnotí se ex ante, ale provádí se i retrospektivní hodnocení existujících právních předpisů. Revidované pokyny zahrnují také posílení eh, subsidiarity a proporcionality jejich analýzu a také zvláštní nástroj pro právní nástroj pro eh, každý návrh i Eh, jeho hodnocení z hlediska subsidiarity a proporcionality. Kromě toho se také ustavuje nová rada pro hodnocení dopadů a eh, zásadní hodnocení. Tato rada také odpovídá za doporučování nejrůznějších aspektů, včetně aspektů subsidiarity a proporcionality, pokud tyto nebyly náležitě zohledněny. Tímto se dostávám také k tomu, že zpráva apeluje na všechny instituce, aby prováděly hodnocení subsidiarity při dokončení legislativního vyjednávání, ještě než bude finální text přijat. Komise je velmi potěšená, že tři instituce v poslední době nalezly dohodu eh, novou meziinstitucionální dohodu o lepším zákonodárství. Ta klade velký důraz na zajištění, aby zásady subsidiarity a proporcionality byly náležitě zohledněny při vytváření právních předpisů Unie a hodnocení jejich dopadů. Dohoda nejenom zavazuje komisi k tomu, aby vysvětlovala ve vysvětlujících prohlášeních, jak se dají navrhovaná opatření odůvodnit z hlediska subsidiarity, ale zajišťuje také, aby Evropský parlament i Rada mohli, pokud to budou považovat za nezbytné a vhodné, provádět také hodnocení dopadů z hlediska jakýchkoliv navrhovaných úprav k návrhům komise. Komise je ráda, že všechny instituce se společně zavázaly k zajištění subsidiarity, která má být klíčovým prvkem v legislativním procesu. Na závěr chci ujistit všechny poslance v tom smyslu, že komise zajistí, aby zásady subsidiarity a proporcionality zůstaly v jádru evropského demokratického procesu. Těšíme se na spolupráci s dalšími institucemi EU v rámci nové meziinstitucionální dohody, abychom zajistili, aby všechny nové předpisy respektovaly tyto zásady. Děkuji. Mulțumim, doamna komisar. Děkuji, paní komisařko. Poprosil bych teď pana Ujaždovského. Má dvě minuty čas. Děkuji. Vážení kolegové, dámy a pánové, i já jsem vděčný panu Karimovi za jeho zprávu. jak za tu analytickou část, tak za tu reformní část, protože ta je opravdu velice britská, v dobrém slova smyslu, celá tato zpráva a říká nám, že je třeba být důsledný. Že je třeba řídit se svými slovy. Vzhledem k tomu, že současný stav je neuspokojivý a že pouze prohlašujeme, že princip subsidiarity a proporcionality je třeba dodržovat. V tomto případě potřebujeme více důslednosti při našich konáních. Nejde tady o něco abstraktního. Implementace subsidiarity znamená dobré zákony, omezené zákony bez centralizace, bez arbitrárních rozhodnutí, bez eh, byrokratické zátěže. To, to dodá Evropě více energie, více eh, života, a to i na úrovni členských států. Já si myslím, že bychom si z toho měli vyvodit závěry a, mohl, a prodloužit eh, dobu, po kterou národní parlamenty mohou využít kontrolu subsidiarity. Já bych byl velice rád, kdyby Spojené království zůstalo v Evropské unii a to za možnosti eh, použití červené karty, kterou by národní parlamenty zablokovaly špatnou legislativu. Dále potřebujeme jednotná kritéria, to si žádá účinnost účast národních parlamentů všech členských států. Potřebujeme více odvahy a otevřenosti i tady v Evropském parlamentu. Neměli bychom zacházet s národními parlamenty jako s konkurenty. A konečně bych chtěl říci panu zpravodaji, že pevně věřím, že Británie zůstane v Evropské unii a že její přínos eh, bude přínosem pro dobrou a efektivní legislativu. Děkuji vám. Děkuji, paní Stevens. Má slovo na jednu minutu. Děkuji. Děkuji, pane předsedo, vážení kolegové, jako zpravodajka výbor pro zaměstnanost jsem velice spokojena s tím, že řada prvků našeho stanoviska je obsažena ve zprávě kolegy EKR, tady ve výboru, zprávě výboru pro právní záležitosti. Podle našeho názoru jsou správná určitá doporučení. Komise členské státy musí intenzivněji diskutovat o použití principu subsidiarity, proporcionality v oblasti sociální. Jako politici musíme dbát na to, aby eh, nové evropské zákonodárství přineslo přidanou hodnotu. A za třetí, musíme více mm, začlenit národní parlamenty. A na závěr taková osobní poznámka. Jsem proto, aby mm, tady eh, bylo nezávislé posouzení dopadů, které by mm, vzniklo nově a myslím si, že je eh, důležité, aby eh, v zákonodárném procesu eh, docházelo eh, k zásadním změnám v návrhu komise. Je správné, že tyto žádosti, tyto pozměňovací návrhy odpovídají také principu subsidiarity. Děkuji. Děkuji. Pan Šulin, pan Šulin má minutu. Děkuji za to, že jste mi dělal slovo. Děkuji vám mám radost z toho, že jsou zde obsažena i doporučení, eh, která mm, jsme probrali ve výboru KONC a navrhli je. tím, že budeme podporovat tyto principy, eh, budeme moci eh, mít v rukou eh, legislativu, která bude ve prospěch občanů a podniků. Náš výbor se zvláště zasadil za to, aby komise pracovala v souladu s oběma principy a aby také sledovala postupy pro používání evropských prostředků a zjednodušila je. Platné postupy musí být účinné a musí být orientovány na výsledek. Komise by měla také lépe dokázat, Ehm, jak vypadá přidaná hodnota programů, eh, které jsou pokryty víceletým finančním rámcem. Eh, přeskoumání eh, zásad princi, ehm, subsidiarity musí být podstatou posuzování politických oblastí Evropské unie. Děkuji. Mulțumim. Ehm, doamna Begin, un minut. Děkuji, paní Begin, na jednu minutu. Děkuji, vážení kolegové. Mluvím jménem Davida Boreliho. Otázka subsidiarity a proporcionality je naprosto zásadní pro harmonické soužití v Evropské unii, protože se týká vztahy mezi občany a členskými státy. Tento argument nicméně má zásadní dopad na obchodní politiku. Proto bych chtěla hovořit o tom, o čem diskutujeme ve výboru INTA. Nejprve téma eh, ISDS, které už vedlo k mnoha potenciálním konfliktům mezi institucemi Evropské unie. A za druhé, otázka makrofinanční pomoci a lepších kontrol ex ante a ex post. Ty jsou naprosto nutné, zejména máli být ctěna proporcionalita naší asistence našim partnerům a přitom je zapotřebí posílit kontroly parlamentu. Za třetí tu máme otázky transparentnosti a posouzení dopadů u mezinárodních smluv. Je zapotřebí, aby tyto byly férové, spolehlivé a koherentní. Zapojení společností, zejména malých a středních podniků, jak to žádá eh, stanovisko INTA, je zásadní. A za třetí bych chtěla připomenout, že subsidiarita a proporcionalita jsou klíčové elementy v obchodních otázkách. A je zapotřebí lépe vyvážit naše akce tak, aby rozhodovací proces byl blíže občanům. Pan Zvěvka na dvě a půl minuty, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Paní komisařko, dámy a pánové, už je, jsou to celá léta, kdy mohu spolupracovat s panem Karimem na každoroční zprávě o principu subsidiarity a proporcionality v Evropské unii a v jejím legislativním procesu. A pokaždé jsme svědky nových návrhů a hloubkových analýz toho, co bychom měli dělat a co se od nás očekává, že uděláme. Já si myslím, že bychom měli jednou provždy implementovat. Efektivně implementovat tyto návrhy, protože to by mělo zásadní vliv na kvalitu zákonů, které tvoříme. Subsidiarita a proporcionalita eh, jsou naprostými základy eh, evropské legislativy. Eh, je to Výcho- je to samotné východisko e, zákonodárství, zejména dnes, kdy v mnoha členských státech dochází k šíření euroskepse a kdy e, slycháme otázky jako k čemu je dobrá Evropská unie. Je nutná Evropská unie. Takže e, správná implementace proporcionality a subsidiarity, tak jak to doporučuje pan Karim, s patřičným hodnocením výsledků je opravdu něco, na čem bychom měli trvat a co bychom měli prosazovat. Občanům to pomůže porozumět, jak se tvoří zákony a také podnikatelé pochopí přidanou hodnotu evropské legislativy. Měli bychom se snažit více zapojovat evropské parlamenty do procesu tvorby evropské legislativy. A měli bychom jim dát možnost vyslovit své obavy a nesouhlas. A opravdu bychom to měli dělat velice aktivně. Já tady hovořím jednak o návrzích Evropské komise a jednak o tom výsledku vyjednávání mezi radou a parlamentem. Domnívám se také, že e, lhůta pro předložení odůvodněného stanoviska by měla být prodloužena a myslím si, že bychom měli dát větší pravomoc, větší moc národním parlamentům. Proto e, návrh pana Karima na zavedení zelené karty, která by dala národním parlamentům možnost e, předložit Evropské komisi odůvodněné stanovisko je podle mého názoru velice správná. Děkuji paní Delvo na dvě a půl minuty. Děkuji vám, pane předsedo, paní komisařko. Domnívám se, že se všichni shodneme eh, eh, na tom, že zásada proporcionality a subsidiarity má velký význam pro naše občany. Tyto principy jsou nezbytné a užitečné eh, pro celou Evropskou unii a tyto principy zároveň eh, někdy mohou zabraňovat efektivitě v jednání Unie. Právě tyto principy musíme vyrovnávat na straně jedné s nutností efektivity našich institucí. V této souvislosti je potřeba nalézt rovnováhu. Zpráva, kterou máme před sebou, ukazuje také eh, to, že může dodržování těchto principů Unii Eh, oslabit, může ji učinit křehkou, ačkoliv jsou eh, tyto principy důležité, eh, byly důležité i pro zakladatele Unie, nesmíme zapomínat na to, že podstatná je také efektivita. Důležité je vytvořit doplňující postupy v postupech legislativních, protože často současné postupy jsou ještě dále zatěžovány a zvyšují byrokratickou zátěž. Takové postupy jsou pak velmi zdlouhavé a e, je velice obtížné je urychlit a zefektivnit. Myslím si, že ale občanům dlužíme efektivní unii. Unii, která je výkonná a která slouží jejich zájmům. Unii, která dokáže také reagovat na úkoly, které se před námi objevují. Unii, která je v kontaktu s lidmi a která dokáže eh, reagovat na danou situaci. A proto si myslím, a eh, také vyzývám kolegy, aby podpořili návrhy eh, skupiny SD, abychom zajistili rovnováhu. Subsidiarita a proporcionalita, těm říkám ano, ale nesmí to jít na úkor efektivity pro občany. Pane předsedo, vy si myslíte, že nezdílím názor zpravodaje k zásadám uplatňování subsidiarity a proporcionality. Přesto mu chci poděkovat za spravedlivý přístup a dobrou spolupráci. Domnul Henkel, un minut. Děkuji. A teď má pan Henkel minutu. Děkuji. Já plně souhlasím s panem Karimem. Bohužel v mém jazyce v Němčině neexistuje žádný další výraz pro eh, subsidiaritu. Co to znamená? Když eh, mé město v Hamburgu má problém, eh, tak by Hamburčané se měli pokusit tento problém vyřešit. A teprve, když těmto se to nepodaří, tak by tento problém měli do Berlína. A ehm, když to nebudou moci vyřešit v Berlínu, tak Berlíně pak to jde do Bruselu. Bohužel v tomto parlamentu eh, se stále toto porušuje. Jeden z hlavních důvodů pro porušování principu subsidiarity je mm, jednotné euro, dámy a pánové, protože ten automaticky vede přesně k opaku, a sice k centralizaci centralizaci. A tato centralizace mm, stále více odcizuje Evropany od Bruselu stále více vede k nedostatečné konkurenceschopnosti eurozóny a především eh, k pravicovému radikalismu. A proto eh, tady opět ceterum censio eh, jsem toho názoru, že jednotné euro ne, by nemělo vést k nezhodám a sporům, ale že vede stále více k centralismu a už proto by měl být odborán Děkuji. Pan Marino Pinto má dvě minuty. Vážený Pane předsedo, chtěl bych poděkovat zpravodaji, chtěl bych ho ocenit, ocenit vynikající práci, kterou odvedl v této zprávě. Pane předsedo, vážení kolegové, Jeden z nejvážnějších problémů, před kterým Evropská unie teď stojí, je vzdálenost mezi občany mm, a některými e, členskými státy a e, institucemi Evropské unie. E, zpráva pana Karima Ehm, ehm, začíná u tohoto problému samotném eh, bodě, v prvním bodě. Je to vážný problém a eh, dívá se také na principy subsidiarity a proporcionality a sice sleduje, jak by mohly být lépe aplikovány. Eh, doufám, že budeme moci přispět rozhodujícím dílem k tomu, aby instituce měly, pozývaly větší prestiže a aby se přiblížily občanům. Mm, tím, že se Evropa přiblíží občanům, eh, spíše toto, než že se bude Evropa od nich oddalovat. To je důležitá věc, eh, tedy eh, zákony by měly být pochopitelné. Celý postup prosazování těchto zákonů velmi jasný a srozumitelný pro občany rovněž. Samozřejmě tady jednáme. Výsledky evropských voleb ukazují jasně, že občané se stále více oddalují od Evropské unie a evropských institucí. Proto bych eh, znovu eh, chtěl poděkovat panu Karimovi za jeho práci a chtěl bych eh, ocenit úsilí, které vynul. Měli bychom bojovat proti tomuto hroznému problému. Je to velká záležitost, která se dotýká Evropské unie, takže podporuji zprávu a budu hlasovat pro. Jen ještě bych měl jednu malou poznámku ehm, která je, mm, je tady sice možnost eh, rozšířit nebo prodloužit lhůtu, eh, kdyby národní parlamenty mohly reagovat. Toto by mělo být eh, mm, prodlouženo z 8 na 12 měsíců. Myslím si, že toto prodloužení lhůty by umožnilo parlamentům, aby se více mohli podívat na legislativu a aby mm, mohli lépe kvalifikovaněji reagovat. Myslím si, že toto by vylepšilo vztahy mezi národními parlamenty a Evropskou unii. Ovšem smlouva neumožňuje eh, tuto obci. Rada však jednomyslně podpořila eh, prodloužení této lhůty, takže doufám, že tato otázka už byla vyřešena a eh, že budeme moci být zapracován do smlouvy. Gracias, presidente. Como ustedes saben... Děkuji vám, pane předsedo. Jak si jistě uvědomujete, pro velké množství Evropanů je Evropský parlament jediným demokraticky voleným parlamentem, který ovšem nepředkládá legislativu. Velká většina by měla být schopna nějak mít vliv na legislativu, která je jim předkládána. nyní eh, jsou to vlády v členských státech, eh, kdo musí toto všechno schvalovat, eh, které mají spolu zodpovědnost na deregulační liberální agendě, která dominuje v Evropě. Ta složitost a nedostatek legitimity tohoto způsobu vládnutí a tvoření zákonů je v samém srdci dnešní debaty. Principy subsidiarity a proporcionality by měly vnést jasno pružnost do evropského legislativního procesu, ale v praxi jde o velice vágní zásady, eh, jak vy sama připouštíte a dají se vykládat podle rozmaru zákonodárce. Vůči principem v Evropě je něco jiného. Je to neoliberalismus. Mohu vám dát, pane zpravodaji, příklad z vaší zprávy. Hovoříte o e, subsidiaritě a o tom, že národní parlamenty mohou činit suverénní rozhodnutí o své politice. Když ale začneme hovořit o zemích, kde zasáhla trojka, tak tam to vůbec neplatí. A pokud jde o proporcionalitu, tak tady jde o velice spolitizované téma, kterým lze zaškrtit legislativní návrhy eh, za sociální práva dělníků. Paní López, paní López, přijmete modrou kartu od své kolegyně paní Anderson? Já bych chtěla poděkovat za tento příspěvek. Souhlasíš se mnou, že lidé podléhají deziluzím eh, z evropského projektu eh, vzhledem k tomu, co Trojka všechno napáchala na občanech, eh, zejména v Irsku, ale také proto, že iniciativa má, iniciativu má nyní rada a přitom by ji měli mít poslanci, kteří jsou tady a zastupují občany, nikoli nevolená jedná komise? Ano, paní Anderson, já souhlasím s vaším přístupem. Evropští občané jsou opravdu zklamaní eh, tím, jakou politiku eh, provozuje tento parlament vůči pracujícím v Evropě. Děkuji, pan Anderson, na dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Tato zpráva, výroční zpráva o subsidiaritě a proporcionalitě 2012 a 2013 obsahuje mnoho dobrých návrhů, e, které by mohly nasměrovat Evropskou unii správným směrem, aby kontroly subsidiarity a proporcionality fungovaly, což je velice důležité pro e, posílení demokracie v Evropské unii. E, je tam také ale několik poměrně špatných návrhů druhů. Eh, a to je jaksi nadměrný počet posouzení dopadů. Eh, hovořím teď o tom, co je problematické s touto zprávou. Posouzení dopadů nejsou tak jednoduchá, jak by se mohlo zdát. Eh, je potřeba najít čísla, pokud možno správná čísla, ale každopádně eh, čísla ohledně toho, jaké náklady přinese nová legislativa podnikům a tak dále. Ale je těžké vyčíslit jaksi celospolečenské zisky určitého návrhu. Posouzení dopadů národů vždycky budou jaksi stranit spíše přístupu nic nedělat. Podle pana zpravodaje je třeba dělat eh, posouzení dopadu před, během a po eh, práci na legislativním návrhu. A to je zkrátka příliš mnoho posouzení dopadů, což by mohlo vést k problému eh, s akceschopností Evropské unie. K pozitivům této zprávy patří to, že se snaží, aby kontrola subsidiarity fungovala. Žlutá karta se vůbec nepoužívá tak, jak by se měla. 15 z 28 národních parlamentů ji nepoužívá v podstatě vůbec. A tady je prostor pro to, aby se kontrola subsidiarity zlepšila co do fungování. Ehm, mohli bychom prodloužit čas, který dáme ehm, národním parlamentům. Mohli bychom, eh, mohli bychom zavést zelenou kartu. Ehm, je toho hodně, co můžeme udělat a já doufám, že příští zpráva bude ještě lepší. Děkuji. Eh, Děkuji, pan na dvě minuty. Děkuji mnohokrát. Tato zpráva o subsidiaritě a proporcionalitě cituje článek 5 smlouvy, ve kterém se uvádí, vysívá ke zvážení, zda výkon evropské kompetence je nezbytný, anebo zda to tež lze provést na úrovni členského státu. Je tedy velmi rozumné, že uvažujete o tom, že některé zákony by měly určovat demokratické národní státy, nikoli EU. Pár slov o subsidiaritě. Možná se mýlím, ale před zhruba 25-24 lety, eh, když eh, se Unie dostávala ku přední, no, navrhl, aby eh, byla vypsána cena hotovosti, kdo by dokázal definovat subsidiaritu, jak funguje v praxi. A myslím, že tu cenu nikdo nezískal, nikdo to nepopsal. Proporcionalita přichází trochu pozdě, když už EU kontroluje většinu oblastí domácí politiky a všechno nám určuje až po napětí elektrické varné konvice a podobně. A když se píše o tom, že by se mě mohlo snížit DPH, David Cameron v tomto smyslu také chce doplnit něco ke žluté kartě, která říká, že členské státy, 15 členských států by mohlo zastavit nějakou legislativu. Já bych se tomu chtěl vysmát, ale to není nutné, protože již William Hayek se tomu vysmál, když byl ministrem zahraničí, když tuto myšlenku roztrhal na kousky. A pokud mi nevěříte, můžete se podívat na vystoupení na YouTube, eh, kde se mu David Cameron směje a dnes přitom přijímá přesně tutež politiku. Eh, jako jednu z nejmírnějších reform. Eh, můžete eh, dostat lexi se subsidiarity a proporcionality, až pro, bude probíhat britské referendum 23. června a teprve tam si položíme otázku, zda chcete žít v demokratickém nebo nedemokratickém státě, kdo vám vládne Brusel nebo vaše vláda. Domnul Le Breton, 2 minuty 30 sekund. Pan Breton. Děkuji vám, pane předsedo. Postup žluté karty patří k základům eh, ním cestám, jak mohou národní parlamenty kontrolovat komisi v Bruselu. Ehm, je nutné zkontrolovat každý legislativní návrh, mít odůvodněné stanovisko ehm, o tom, jak jaký bude mít význam. A e, znamená to, že taková žlutá karta by mohla přesvědčit komisi, aby předložila Eh, návrh, po té, co se objevil skandální návrh Monty 2, eh, který eh, pak vedl ke stávkám. A komise odmítla s určitou arogancí všechny další žluté karty. Subsidiarita jenom vypadá jako subsidiarita. Komise porušuje přímo nebo nepřímo cestou aktů v přenesené pravomoci Ehm, a nejedná tak, jak by zpráva měla. Zpráva by měla důrazně odsoudit tuto situaci a komise by měla skutečně jednat s národními parlamenty a zlepšit studie dopadů je nezbytné také vytvořit eh, zelenou kartu, která umožní jednotlivým eh, parlamentům také hodnotit návrhy komise, aby tam nebyl eh, jakýsi starý režim, kdy je vládnutí postavené na hlavu, protože takové řešení by bylo mnohem radikálnější a mnohem demokratičtější, kdybychom měli také červenou kartu, která umožní každému členskému státu postavit se proti návrhu komise a e, také jednat na základě svých životních zájmů. Mělo by tam také být červená karta pro e, právo VETA, abychom respektovali suverénní postavení každého státu. Ehm, eh, kdy eh, se Evropa stane skutečně Evropou národů. Sumím, <clears throat> Pan Sinadinos, máme minutu a půl. Děkuji, pane předsedo. Nedůvěra a euroskepse občanů jsou důsledky toho, že se nedodržují principy subsidiarity a proporcionality eh, při eh, vytváření evropské politiky. Samozřejmě národy evropské na tom nejsou vinu. Příklad je tady Řecko. Řecký národ není líný, skorumpovaný a nečestný. Je možná trošku naivní a dá se lehce pomílit politickými eh, žongléry. Šest let už mm, mm, se předstírá řeckému národu, že mm, memorandum a prováděcí opatření jsou ve prospěch tohoto národa a že slouží k posílení života schopnosti vlastní země. Zatímco tyto lidé sami otvírají offshoreové účty v zahraničí, skandály se zametají pod, pod koberec, pod stůl. Politici, skorupovaní politici se schovávají za svou parlamentní imunitu. Jak, je, jak tady platí teda zásada proporcionality a subsidiarity vůči lidem, kteří eh, nejsou schopni zaplatit své léky. Žádné memorandum, žádná prováděcí opatření eh, se nedrží zásad princip subsidiarity a proporcionality. Banky jsou tady netrestány, eh, chrání se soukromý majetek. Toto jsou zásady, podle kterých se postupuje. Konec se lžemi a eh, konec to vládami. Říkáme ano Evropě národů a přičemž zásada principiarity, subsidiarity musí být plně použi- aplikována. Děkuji. Děkuji, Pane předsedající, vážená paní komisařko, rád bych poděkoval kolegům z výboru Jury, že se podíleli na vzniku této zprávy a chtěl bych poděkovat panu Karimovi za přijatelný kompromis. Pro mě osobně otázka subsidiarity a proporcionality je jednou ze základních eh, otázek legislativního procesu v Evropské unii jde o kvalifikovaný způsob zapojení vnitrostátních parlamentů do tohoto procesu jde o nástroj užitečný v dnešní době kdy vztah členských států a unie je velmi citlivý zároveň aplikace tohoto principu ale také není jediným způsobem jímž vnitrostátní parlamenty legislativní proces unie eh, ovlivňují. připomeňme že v radě ministrů zasedají ministři kteří jsou rovněž odpovědní svým vnitrostátním parlamentům. nicméně tento princip je srozumitelný našim občanům a občané žádají abychom jej naplňovali a my musíme konstatovat že tento princip eh, je nejenom určitým skrutiniem ale také předpokladem úspěšné realizace společných evropských iniciativ za něž jsme odpovědni a nikoli jen nástrojem k jejich blokování. jak jsem již řekl domnívám se že eh, tato zpráva představuje dobrý kompromis použitelný pro naši budoucí práci při projednávání konkrétních návrhů děkuji za pozornost. Děkuji. pan na minutu a půl. Paní komisařko, dámy a pánové, jak víte, princip subsidiarity a proporcionality jsou velice důležité, ale také velice eh, delikátní, eh, nejen na pochopení, ale také na jaksi vyvážení těchto dvou principů, na což už poukázalo eh, několik kolegů. Jaký je nicméně výsledek zprávy, o které tady diskutujeme? Další formy e, přeskumu e, se mají zavádět, e, což ale paradoxně odstraní transparentnost z celého legislativního postupu. V podstatě to zvrátí dosavadní pozitivní proces, kdy Evropská unie získávala větší autonomii. Dochází tady k tomu, že se vzdalujeme cílům, které jsme si vytkli. A chtěl bych také zdůraznit, že takovéto řešení by bylo v rozporu s dalšími ustanoveními, o kterých se v současnosti diskutuje. S ustanoveními, o kterých se bude hlasovat zítra. Není to v souladu s meziinstitucionální dohodou o lepší regulaci a je to v rozporu s kompromisy o refitu, o kterých se bude hlasovat. Myslím si tedy, že toto je zapotřebí rychle pozměnit. Děkuji. Teď na jednu minutu kolega Bernd Luke. Na minutu třicet, ne? Já mám na seznamu jednu minutu u vás. Omlouvám se. Dobře, eh, pane předsedo, já bych nejprve chtěl poděkovat zpravodaji za skvělou zprávu. Subsidiarita a proporcionalita jsou dva vůdčí principy v Evropské unii a je nutné, aby tyto vůdčí principy byly používány a eh, aby, si, aby nekladly jaksi odpor v praktické legislativní práci. Eh, před námi Evropským parlamentem je nyní návrh Evropské komise na celosvětové, pardon, celoevropské pojištění vkladu, jakožto třetí pilíř bankovní unie. Tady ovšem eh, ne, to se ne, nestaví, ne, nezohledňuje specifické struktury bankovního sektoru eh, na pojištění vkladů v spořitelnách a dalších. A co je ještě horší, nezohledňuje také to, že eh, ekonomická politika je různá v různých státech Evropské unie a musí být různá. Když je stát schopný konat určitá rizika a ekonomicky politická, politické operací, pak pojištění pojištění vkladů je špatné, pak je to něco, co odporuje principu subsidiarity. E, pak je to pobídka proto, aby e, si upojišť, aby, e, aby, rizika, aby banky byly ochotnější k větším rizikům. Děkuji za to, že jste to tak spontánně zkrátil a po vás je na řadě paní Bilbao Barandika. Děkuji vám, pane předsedo. Subsidiarita a proporcionalita patří k základním principům k vytvoření harmonické Evropské unie. Mechanismy eh, k vedoucí k respektování těchto zásad jsou v tomto smyslu dostatečné. Znamená to, že některé evropské regiony, které mají zákonodárnou moc, eh, mohou rozhodovat v dané oblasti. Tak, eh, aby eh, s něčím eh, se shodly státy, nemusí eh, s tím souhlasit regiony. Bez subsidiarity nedokážeme řešit zásadní otázky. Toto potřebujeme pro evropské občany. Nesmíme je poškozovat. A musíme tento postup napravit. A jak vidíme ve zprávě, kontrola ex ante nestačí. Potřebujeme také analýzu ex post, do jaké míry reformy respektují subsidiaritu a proporcionalitu. Pokud věříme v účinnou Evropu, musíme také vědět, co tyto zásady znamenají v praxi. Unie musí sloužit svým členům. Děkuji. Next speaker, Laura Ferrara for one minute, please. Laura Ferrara na jednu minutu, prosím. Děkuji, pane předsedo. Při eh, uplatňování principu subsidiarity eh, při jeho správném výkladu to znamená, že rozhodování probíhá co nejblíže občanům, eh, což je velice důležité pro hnutí pěti hvězd. Není to nástroj přímé demokracie, ale je to princip, který má přinést Evropskou unii blíže občanům při zachování suverenity členských států a při přijímání akcích na místní úrovni, kdekoliv je to nutné. Proto vítáme tuto zprávu, která odvážně poukazuje na ústřední roli tohoto principu a také na omezení, na které naráží tento princip při implementaci. Zejména v odstavci 29 této zprávy, eh, tam se hovoří o dodržování principu subsidiarity a proporcionality eh, a bylo by zapotřebí, aby komise zjednodušila procedury pro žádost o finance z evropských fondů, tak aby to bylo efektivnější a více založené na zásluhách, aby se zabránilo zamezilo korupci, eh, která často bují v těch komplexních byrokratických procedurách. Je zapotřebí také eh, posvídit si na porušování jurisdikčních privilegií členských států, eh, které plynou z mnoha mezinárodních vyjednávání, ve kterých se Evropská unie účastní. Bylo by dobré, kdybyste trochu zpomalila, aby tlumočníci lépe stíhali. Eh, pan Cherov Anemans na dvě a půl minuty. Děkuji, pane předsedo. Několik dnů po eh, nizozemském referendu známe výsledky. Dvě třetiny eh, obyvatelstva se vyslovili proti evropskému opatření. Já si myslím, že teď by bylo užitečné znovu hovořit o principu subsidiarity máme eh, subsidiaritě eh, bránit. Evropská unie se eh, chce neustále rozšiřovat a chce si přisvojovat kompetence, které jí nepřísluší a které na evropské úrovni nemají co pohledávat. Co jsme dostali na stůl od Výboru pro právní záležitosti? Je to text, ve kterém stojí, cituji, že Evropská unie tam, kde nemá kompetence, by měla jednat pouze v případě, kdy cíle tohoto jednání nejsou dostatečné na centrální nebo regionální úrovni členských států, kdy tam nejsou jaksi realizovatelné a kdy tyto cíle eh, mohou být lépe naplněny na evropské úrovni. Eh, tak eh, u toho by mělo samozřejmě všechno začít. Eh, je možné dále se rozšiřovat, je možné dále centralizovat, eh, je možné dále koncentrovat výlučné kompetence v Evropské unii. Eh, princip subsidiarity je tím ale podkopán. Tady ty kompetence podle něj by měly ležet na těch co nejnižších úrovních. Tímto principem vlastně Evropská unie dostává biankošek na plány, pro, na plány federální Evropy. Ta čím dál těžší unie, Ever Closer Union, což je téma, o kterém se tu neustále hovoří, tak tady eh, vlastně je možné vzít si příklad z nizozemského referenda, eh, kde všichni, kdo chtějí federální Evropu, se musí mít ve střehu. Eh, mějte, buďte ve střehu, protože vaše federální Evropa, to se zdá s že podle ní princip subsidiarity je v podstatě pouze list papíru. Děkuji, pane Anemanci, a nyní na minutu a půl Anna Záborská. Děkuji, pan předseda, paní komisárka. Děkuji, pane předseda, paní komisař. Paní předseda, paní komisařko, chci pogratulovat kolegovi Karimovi k předloženému textu. Odůvodněná stanoviska národních parlamentů mají stejný cíl jako Evropská iniciativa občanů. Přiblížit evropskou politiku občanům a posílnit demokratickou zodpovědnost evropských institucí. Je to však ještě další podobnost. Odpovědi komise na tzv. žluté karty národních parlamentů připomínají odpověď na návrh občanské o evropské iniciativy Jeden z nás. Vane z nich duch nadřazenosti. Předložené usnesení je na více místech, v více místech upozorňuje eh, sklon komise za každou cenu prosazovat vlastní pohled a zároveň eh, lehce ignorovat eh, námitky ze strany národních parlamentů a občanských iniciativ. Samostatnou kapitolou jsou zprávy z vlastní iniciativy tohoto parlamentu. Mnohé jsou psány tak, jako kdyby jejich autor o subsidiaritě a proporcionalitě nikdy neslyšel. Vyzývám tedy vedení parlamentu, aby se zavedla přísnější pravidla pro kontrolu dodržování ehm, principů subsidiarity ještě před hlasováním o nich. Komise, pokud komise a tento parlament nezačnou brát vážně odůvodněné námitky a návrhy ze zdola, tak natrvalo svým formalismem otráví celý evropský projekt. A pak, bohužel, už nebude jejich názor nikoho zajímat. Děkuji. Děkuji. A teď na minutu a půl paní eh, Mercedes Preso. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Myslím si, že tato rozprava o subsidiaritě a proporcionalitě využívána euroskeptiky k tomu, aby mohli Evropu kritizovat. Eh, v tom smyslu, že tento princip není používán. Ale když se podíváme na to, jak mm, málo žlutých karet bylo eh, ukázáno, tak eh, to přeci je opravdu mm, málo. Prostě mm, je tady málo postupů v tomto směru. A také porušování princip tohoto principu um, je zapotřebí nejprve prokázat. Um, to se dosud podařilo pouze dvakrát. A je pochopitelně obtížné toto udělat, to přiznávám, ale myslím si, že i zpráva je trošku zkreslená. Tedy eh, říká se, že se o porušování principu že je tady princip eh, jednoduchosti těchto textů, který je také důležitý. Ještě dvě věci k hm, zelené kartě. Myslím si, že je to důležité, zajímavé téma, ale je nutné, aby se to dostalo do smlouvy. Protože je nutné, aby to bylo propojeno s parlamentu, jinak by to celé znamenalo oslábení naší role zákonodárců. Děkuji a na minutu má slovo teď Notis Marias. Σύμφωνα με το άρθρο 4 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, Eh, jde o fungování Evropské unie. Ve smlouvě to vypadá tak, že kompetence, které Evropská unie nemá, eh, se automaticky eh, ponechávají v rukou členských států. A stále je jasněji vidět, že tyto kompetence musí zůstat u členských států. Je to jejich právo rozhodovat o těchto věcech, například vzdělávání. A pak tady ale máme oblasti, kde existují společné kompetence a pak zase jiné oblasti, kde Evropská unie eh, může být eh, aktivní sama. sama. A při všech rozhodováních která činí Evropská unie, musí být zachován zásada eh, subsidiarity a proporcionality. V Řecku jsme měli trojku, která stále znovu kompetence členských států porušovala. A pak se rozhodovalo v oblastech, které vůbec nespadaly do kompetencí Evropské unie. Například um, omezování platů a mest, um, um, důchody, prodávání veřejného majetku a podobně. A konečně by se mělo přestat s tím, uh, s porušováním smluv Evropské unie. Děkuji. A teď na minutu a půl starost Ferragut. Gracias, presidente. Eh, eh, Děkuji, na úvod chci poblahopřát panu zpravodaji. Subsidiarita a proporcionalita mají zásadní význam pro Evropskou unii a měly by být základem všech politik Evropské unie. Subsidiarita vede Evropskou unii blíže k občanům a také ukazuje kompetentnost v oblasti zákonodárství. To tež by se dalo říci o proporcionalitě. Jakékoliv kroky Evropské unie musí odpovídat těmto zásadám. Je to velmi důležité, protože jde o zajištění efektivity a demokratické legitimity v rozhodování. Po Lisabonské smlouvě jsme vytvořili celou řadu karet pro národní parlamenty, které mohou vytvářet mechanismy, které umožňují náležitý přeskum uplatňování těchto pravidel. Nicméně tyto mechanismy musí být eh, efektivní a jednotné. Nezbytná je spolupráce mezi národními a eh, administrativami a administrativou Evropské unie. Děkuji. Děkuji a nyní na dvě minuty Evelyn Regner, prosím. Děkuji, pane předsedo. Vážená paní komisařko, Subsidiarita by měla znamenat blíže k občanům, více demokracie. Subsidiarita by neměla znamenat neakceschopnost evropské legislativy. Mělo by to neustále souviset s lidmi, kteří si často oprávněně kladou otázku, jak vlastně funguje evropská demokracie. Ty postupy jsou tak šíleně složité. Jenom když se podíváme na tuto zprávu, tak to bude ještě složitější. Je tam mnoho bodů, které vedou směrem k k téměř znemožnění evropského legislativního procesu. E, místo transparentního e, rozložení kompetencí se pod záminkou kontroly subsidiarity přislibuje národním parlamentům právo, e, jak si bránit evropskému legislativnímu procesu na každém kroku. Podpora je jedna věc, ale bránění to je potom něco jiného. Samozřejmě, že národní kompetence by neměly být podkopávány evropskou agendou. Nicméně tady se navrhuje rozšířit eh, eh, národní eh, kontrolní kompetence společně se zavedením systému zelených a červených karet, které mohou parlamenty zcela vědomně využít jako nástroj blokády a sabotáže dobrých úmyslů. A dále pozor na sociální dialog. Implementace těchto nových kompetencí by mohlo být použito jako záminka k oslabení sociálního dialogu a sociálních partnerů. To také souvisí se zprávou paní Kaufmann o refitu. Tam jsou navržena lepší opatření, která vedou k tomu, že demokratickým způsobem je princip subsidiarity respektován lépe a jsou zapojeni i sociální partneři. Děkuji paní Regner a nyní na minutu a půl paní Agněška Kozlovská-Rajevič. Děkuji. Pane předsedo, paní komisařko, dámy a pánové. Ráda bych pogratulovala zpravodaji k vynikající zprávě, která eh, vyzdvihuje potřebu věnovat větší pozornost mm, zásadě subsidiarity, eh, když se vytváří legislativa na evropské úrovni. úrovni. Souhlasím se zpravodajem, že potřebujeme větší angažovanost a eh, vlastní účast národních parlamentů na evropské legislativě. Je to základní princip demokracie. Měli bychom posílit znovu takové nástroje, které jsou k dispozici členským státům, pomocí kterých mohou mohou ovlivňovat evropskou eh, legislativu. Jde jak o žlutou kartu, teď zelenou kartu, červenou kartu, které byly navrženy. Tyto napomohou tomu, že se mm, eh, buď zastaví nebo posílí legislativa. Také musíme lépe eh, porozumět principu subsidiarity. Měli bychom se podívat na to, kde jsou hranice kompetencí členských států Evropské unie. Zpráva nám připomíná, o čem jde při tomto principu subsidiarity. Je to klíčový prvek evropské demokracie. Všechno, co můžeme udělat na úrovni zemí, by se mělo udělat na úrovni zemí. A jenom to, co už přesahuje tyto hranice, by mělo být mm, děláno v Evropské unii. Takže děláme, to, co děláme v Evropské unii, je taková přidaná hodnota. A mm, není to nějaká e, kazajka, která, e, v které se nacházejí e, členské státy. Porušování tohoto principu totiž je kontraproduktivní a porušuje to důvěru evropských občanů v Evropskou unii, což by samozřejmě bylo opravdu kontraproduktivní. Děkuji, paní Kaufmann. Děkuji, pane předsedo. Podle mého názoru eh, posledních šest let ukázalo, že lisabonský systém eh, se on osvědčil v oblasti zásady subsidiarity. Tento mechanismus funguje. Evropské instituce mm, mm, mm, tady eh, zjevnovaly větší pozornost zachovávání principu subsidiarity a vnitrostátní parlamenty jsou velice ochotny přebírat kompetence, které jim přísluší. Toto zrcadlí zase velice zajímavá zpráva Kosaku. Je to dobrý signál pro zásadu hm, a kulturu subsidiarity, která se dobře rozvinula, že v celé době eh, byly ukázány pouze dvě žluté karty eh, národních parlamentů vůči eh, komisi. Je nezbytně nutné a důležité, aby se vedl politický dialog s jednotlivými národními parlamenty a byl zintenzivněn. Na tom jsem zainteresována já a měli by být všichni zainteresováni. Zároveň bych však chtěla zdůraznit, že Evropská unie hm, je politickým systém víceúrovňový. Jeho fungování je komplikované. Pro občany a občany občanky však to bude vše pochopitelné pouze tehdy, když bude jasné, kdo je za co zodpovědný a proto je důležité, aby se různé kompetence jednotlivých oblastí vzájemně nepromíchávaly. Právě v dnešní době, kdy populisté všech zabarvení, jako v Holandsku, přecházejí k útoku proti evropským institucím, bychom měli odhalit tyto triky, když se různé úrovně vzájemně proti sobě poštvávají. Podle hesla tady v uvozovkách máme dobrý region, eh, eh, region, region a tady je ta zlá Evropa. Neměli bychom připustit, aby eh, byl zneužíván princip subsidiarity a pod tímto pláštíkem pak by mohla být oslabena naše evropské společenství nebo dokonce spochybněno. Dnes je zapotřebí více než jindy uchovat evropskou myšlenku a posílit evropské instituce, a sice společně s národními a regionálními parlamenty. Děkuji. Děkuji eh, za to, že jste skončila přesně včas. Eh, nyní Daniel Buda. Domnule președinte, mulțumesc, doamna comisar, doamnelor și domnilor colegi. Děkuji, pane předsedo. Paní komisařko, vážení kolegové, nejprve bych chtěl pogratulovat zpravodaji. Eh, v průběhu času evropské instituce a národní parlamenty se často zabývaly hledáním správného mechanismu přijímání eh, právních předpisů, práva, práva eh, členských států na námitky eh, a na obecné zájmy Evropské unie. Dodržování zásad subsidiarity a proporcionality v rámci právního procesu na Evropské unii je základním pilířem právních předpisů, které co nejvíce odpovídají zájmům Evropské evropských občanů. Zavedení a posílení e, možností přeskumu těchto dvou principů ve všech etapách rozhodovacího procesu spolu s e, konzultacemi se zainteresovanými stranami a také s možností podávat návrhy na řešení by mohly být příspěvkem k, zvýšení přidané hodnoty evropského legislativního postupu. E, vycházeje z předpokladu, že tyto dva principy jsou Eh, východiskem eh, politic, politiky na evropské úrovni, eh, očekáváme od komise, že bude důkladně přeskoumávat, zda tyto principy jsou dodržovány. Je zapotřebí v legislativním procesu dávat pozor na to, aby posouzení dopadů se neomezovalo pouze na začátek legislativního procesu, protože v průběhu se mohou objevit značné změny. Je zapotřebí mít na paměti, eh, a řečník byl přerušen, pan Pospíšil nyní pane předsedající paní komisařko já moc děkuji za tuto zprávu protože z doby kdy jsem v české republice byl odpovědný za implementaci evropské legislativy do vládních návrhů tak musím říci že celá řada návrhů která přicházela nebo tehdy již schválených směrnic která přicházela do národních států tedy i do české republiky postrádala faktické odůvodnění principu subsidiarity a proporcionality. to odůvodnění bylo často velmi formální což ostatně ukazuje i studie a analýza o které tady dnes debatujeme kdy výbor pro výbor pro posuzování dopadů jasně uvedl že až u jedné třetiny návrhů předložených komisí je ono odůvodnění subsidiarity pouze formální. takže kdyby dnešní jednání a schválení dokumentu vedlo k tomu vážená paní komisařko že komise bude tyto dva principy tato dvě kritéria evropské legislativy fakticky věcně velmi intenzivně posuzovat tak já osobně budu šťastný. je to podle mého názoru nutností i vzhledem k politické situaci ve které se evropská unie nachází a myslím si že je v zájmu nás všech těch co věří v zachování myšlenky evropské integrace aby zkrátka a dobře zvláště stanoviska národních parlamentů byla více brána v potaz a dostane li nějaký materiál takzvanou žlutou kartu pak se domnívám že by komise takovýto materiál měla opustit. to ostatně platí i pro princip evropského prokurátora vážená paní komisařko který vy tady zastupujete a který v roce two thousand and thirteen právě takovouto žlutou kartu dostal. děkuji. Děkuji vám. Tím se dostáváme k postupu Catch the Eye a prvním řečníkem je kolega Viktor Negrescu na jednu minutu. Děkuji, pane předsedo. Subsidiarita a e, proporcionalita jsou důležité zásady, e, které by měly zajistit rovnováhu sil já ale nesouhlasím se zpravodajem, když říká, že by měla platit pouze tam, kde je to nutné. Evropská unie vytvořila mír, společná pravidla, mobilitu, vyšší evropský potenciál. A zpravodaj říká, že bychom se neměli bát. No, já se nebojím eh, Evropy, ale já mám pocit, že vy ano, pane zpravodaj. V Evropském parlamentu lze slyšet oba hlasy. Eh, jak ten ten můj, eh, tak ten váš a ty mají stejnou váhu. Eh, proto si myslím, že je dobré, když eh, národní stanoviska mají více vlivu, ale v první řadě musí jít o dané mechanismy a nikoli o populistická sdělení. Děkuji, pan Jakovčič. Děkuji, pane předsedo. Všechny politiky jsou lokální. Každá politika je lokální politikou, protože každá politika, včetně těch našich, které tady přijímáme, se potom projevuje na místní úrovni ovlivňují naše občany, kteří žijí v konkrétní obci, městě, regionu. Proto všechny politiky jsou lokální. A proto se domnívám, že princip subsidiarity je nesmírně důležitý eh, proto, aby Evropskou unii naši občané lépe chápali. Protože musíme si připustit, eh, že máme eh, problémy s reputací evropské politiky. Samozřejmě ne všechny politiky mohou být špatné na místě místní úrovni. Máme politiku na evropské úrovni, ale ta se musí projevit i na místní úrovni a tímto způsobem uspějeme. Děkuji, tím se dostáváme k vyjádření komise. Za komisi promluví paní komisařka Jourová. Prosím, máte slovo. Děkuji velice za tuto zajímavou debatu a za vaše komentáře a otázky k tomuto důležitému tématu. Eh, já bych chtěla reagovat na to, co řekl pan Pospíšil eh, na ten příklad Evropského úřadu veřejného žalobce, protože to je poměrně dobrý příklad toho, jak funguje současná komise Eh, jak víte, tento návrh dostal, myslím, 11 žlutých karet od národních parlamentů a já už jsem dříve říkala, že eh, tato komise už provedla 270 návštěv národních parlamentů. Eh, v deseti případech jsem to byla já, Eh, protože jsem eh, ne, nepovažovala ten dopis, který parlament zaslal jako, jako konečnou. Cítila jsem nutnost přijít do národních parlamentů a vysvětlit, jak jsme pozměnili návrh, jak jsme změnili návrh z centralizované struktury na decentralizovanou. A myslím si, že národní parlamenty eh, zjistily, že je v mém zájmu vysvětlovat a přesvědčovat je, že eh, problém subsidiarity, eh, nebo princip subsidiarity nezmizel. Takže takhle to funguje a pokud jde o Evropský úřad veřejného žalobce, tak považuji za nutné vytvořit model, který by nenahradil národní státní zastupitelství, ale posílil by jaksi pravomoci komise. To je tedy příklad toho, jak se snažíme zlepšovat komunikaci s národními parlamenty a e, jak dosahovat vzájemné e, kvalitní komunikace. E, chtěla bych vám sdělit, že všichni komisaři vám zůstávají k službám, pokud chcete diskutovat o aspektech subsidiarity a proporcionality a o návrzích komise. A ještě jednou bych chtěla poděkovat zpravodaji a všem poslancům, kteří se zapojili do této skvělé zprávy. Děkuji vám. Děkuji vám mnohokrát, paní komisařko. A teď dostává slovo pan zpravodaj na dvě minuty. Děkuji vám, pane předsedo. Dovolte, abych nejprve poděkoval komisi a, a e, abych uznal no, veliké úsilí, e, které podpořilo také mé snahy a chopil se jich pan místo předseda Timmermans i další komisaři. Dovolte, abych pochopil všem kolegům v našem parlamentu, kteří se účastnili naší práce, abychom pokročili v konstruktivních návrzích a vím, že vy většině případů, i když jsme třeba někdy spolu nesouhlasili, tak návrhy se zakládají na společné pozitivní analýze, jak se domníváme, že bychom mohli pokročit. A tudíž děkuji velice všem kolegům. A teď dvě krátké připomínky. Za prvé, co se týče červené karty, toto není veto. Nikdy to nebylo navrženo jako veto, nikdy nebylo úmyslem a něco takového. Ale situace je taková, budeme-li mít ostatní eh, prostředky, které přiblíží národní parlamenty našemu rozhodování, skutečnost je, že nikdy nebudeme potřebovat pro naše národní parlamenty potřebu eh, používat tu červenou kartu, čili žádné veto. Co se týče subsidiarity, a to mý kolegové také oslovili, eh, subsidiaritu musíme vidět jak v střednědobé perspektivě, tak na konci, ale není to závazné. Je to pouze návrh opatření, který by zabezpečil, že se příliš neodchýlíme od zásady subsidiarity a budeme pokračovat v naší práci. Eh, kolegové liberálové se zmínili o prodloužení toho období 8 týdnů, ale souhlasím s nimi, že prodloužení eh, této lhůty eh, pro pozměňovací návrhy by měly být obsaženy v aktuálním změně dohod. A eh, bylo velice zajímavé pro mě doslechnout se zejména od zástupců UKIPu, kteří zde dnes nejsou, když říkali, že co se týče technických záležitostí, ti mílili se ve dvou bodech. V tom, jak popisovali červenou kartu jako žlutou kartu a já jsem si jist, že britští občané jim velice brzy ukáží červenou kartu. A není to většina zákona, eh, zákonů v Velké Británii, které by závislé na legislativě EU. Je to pouze 13%. Takže já doufám, že 23. června oni dostanou červenou kartu. Děkuji vám mnohokrát. Tím jsme ukončili rozpravu k této